postupem Catch the Eye ani modrou kartu. Nyní dávám slovo paní Federice Mogherini. Děkuji. Ještě než přejdeme dál, chci vám poblahopřát ke zvolení předsedou parlamentu. Jsem přesvědčena, že se můžeme těšit na plodnou spolupráci k prvkům, které sdílím s kolegyněmi, paní Fotigou a paní Koraca Bild, tak jak to bylo zmíněno na zasedání eh, Rady pro zahraniční věci v pondělí, tak je to také příležitost, abychom toto zmínili i na tomto místě, abychom vyjádřili plnou podporu. Ale nyní se dostávám k tématu, kterému se máme dnes věnovat. Na úvod chci říci, že Evropa a Spojené státy americké jsou svázány dlouholetým a hlubokým přátelstvím. Já jsem vždycky Spojené státy vnímala s velkou úctou a obdivem, jakožto zemi, kde může uspět každý bez ohledu na jeho sociální, etnický nebo kulturní původ. Je to země naděje, země snů, země, která byla vždycky velká právě díky své otevřenosti, právě díky tomu, že vždycky hájila svobodu. Jakožto přítelkyně Spojených států jsem přesvědčena, že Evropa biskupa má za povinnost jednat jasně, kdykoliv vznikne nějaký nesoulad, neshoda, zvláště pokud se dotýká našich základních práv. A my rozhodně nesouhlasíme s exekutivním dekretem prezidenta Spojených států amerických který zavádí dočasné pozastavení po dobu 90 dní vstupu eh, příslušníků sedmi států Irák, Sýrie, Irán, Libie, Somálsko, Sudán a Jemen eh, také zavádí dočasné pozastavení mm, uprchlíků přicházejících v rámci eh, programu přijímání uprchlíků. Tedy žádní uprchlíci nebudou přijati, pokud, eh, dokud ministr vnitra spolu s ministrem zahraničí nepřeskoumají současné žádosti. Také eh, vyvstaly otázky, kterých občanů se to dotýká. Já se na to zaměřím bezprostředně. Ministerstvo vnitra USA také uvedlo, že občanů EU se toto nedotkne i tehdy, pokud jsou držiteli dvojího občanství, z nichž jedno patří do jedné z těchto sedmi zemí. Toto vyjasnění vítáme. Na druhou stranu e, prohlašuji jasně, že to nezmění e, náš postoj e, k tomuto dekretu. Také jsem jasně vyjádřila postoj Evropské unie nikomu nelze upírat vlastní právo na základě místa, kde se narodil, náboženského vyznání nebo etnického původu. To je zakotveno v našich ústavách, jak v Evropě, tak v Americe. To je naše identita, na kterou nesmíme zapomínat. Evropská historie nás učila eh, oslavovat, když místo zdi vznikne most. My jsme se poučili z vlastní, často tragické historie, v tom smyslu, že každá lidská bytost je bytostí s základními právy, která nelze spochybňovat. A dovolím si na osobní notu ještě doplnit, že vnímám jako velmi smutné, když zjistím, že tento dekret byl vydán 27. ledna, eh, tedy v den, kdy si připomínáme oběti holokaustu. Byl to tedy první případ, kdy jsme se měli věnovat především obětem holokaustu, ale zároveň bránit jakékoliv diskriminaci a zároveň přijmout ty, kteří utíkají před persekuticí, chránit jejich práva. Řada z nich utíká před teroristickými skupinami jako Daesh. Jsou to oběti terorismu. A kromě toho, že jsou to uprchlíci, jsou to muži, ženy a děti. Z nichž každý má svůj příběh, své sny, také často svá zranění, velmi hluboká. A také mývají často budoucnost, která je čeká, a to pro jejich vlastní země a i pro naši vlastní bezpečnost. Sociální rekonstrukce jejich zemí totiž záleží právě na nich. Proto bych byla ráda, kdybychom se vyjádřili jasně. Evropská unie nevrátí, neodmítne nikoho, kdo má právo na mezinárodní ochranu. Zatím stojíme. Nebylo by to morální, nebylo by to spravedlivé ani zákonné. Nebylo by to ani v našem zájmu protože takováto opatření by měla pouze potenciál zvýšit nedůvěru mezi lidmi, skupinami lidí a národy. Když myslím mezi lidmi, tak tím myslím mezi lidmi v našich vlastních společnostech. Také mě znepokojuje vývoj v americké společnosti a se vší úctou jsem vyzvala prezidenta USA k tomu, aby věnoval pozornost vývoji v jeho vlastní zemi. Pouze respekt a spolupráce mohou zvýšit bezpečnost. Jenom respekt a spolupráce nám pomohou zvládat řadu krizí po světě. Tohle je evropská cesta. Spolupracujeme se zeměmi, které procházejí krizí a se jejich sousedy, se všemi. Zákaz cestování může nabídnout dočasnou iluzi, že problém řeší. Naopak působí mnohem větší frustraci, a zlobu. Potřebujeme spolupracovat, nezavírat. Potřebujeme nalézat společnou řeč, nezakazovat. Evropská unie bude i nadále partnerem a výrazným vzorem pro všechny země v regionu, bez ohledu na náboženské vyznání jejich občanů. Mohou se na nás spolehnout. Budeme i nadále partnerem a vzorem pro všechny na světě, kdo věří v mezinárodní spolupráci, lidská práva a právní stát. A právě proto je také Evropská unie největším dárcem ve světě syrskému lidu a dalším eh, potřebným. 9 miliard eur v tomto smyslu je velice důležitou částkou. A také USA a EU spolupracují mimo jiné i na půdě OSN v New Yorku, protože globální problém si žádá globální řešení. Zazněly výrazné závazky chránit práva všech uprchlíků a migrantů, bojovat proti eh, očerňování Vždycky budeme spolupracovat s administrativou USA ke splnění těchto závazků. A za poslední léta se nám podařilo vytvořit mnohé, což představuje dnes základy politiky Evropské unie v oblasti změny klimatu až po mírový proces na Blízkém východě, až k systému svobodného a spravedlivého obchodování. A na tomto základě na základě jasně stanoveného mezinárodního programu budeme spolupracovat s administrativou USA jakožto partneři ve vzájemně úctě. Toto je cesta Evropské unie. To jsou naše zásady, naše hodnoty, naše zájmy. A jsem přesvědčena, že neseme odpovědnost vůči našim občanům i našim partnerům v regionu i v celém světě, abychom jednali pravdivě v souladu s našimi hodnotami, abychom dokázali vést. Děkuji, děkuji. Paní vysoká představitelko, v tuto chvíli má slovo pan Weber za EPP. Milí kolegové, milé kolegyně, pane předsedo, chceme hovořit samozřejmě o pravidlech eh, migrace, ale chci říct, že my samozřejmě podporujeme postoj, který představila paní vysoká předsed představitelka Mogherini. Ale Donald Trump byl zvolen, eh, nastoupil do své funkce, bylo to demokratické rozhodnutí. My chceme spolupracovat, my chceme spolu komunikovat. My chceme stavět mosty. Je třeba samozřejmě respektovat výsledky voleb. My taky chceme hovořit o té diferenciaci. Samozřejmě Donald Trump hovoří, že eh, bojuje se nelegální migrací. Ano, tak s tím bychom souhlasili. Ve chvíli, kdy řekne, že bojuje s islámským terorismem, tak ano, my ho opět můžeme podpořit. A my jsme samozřejmě také rádi, že po telefonátu s Angelou Merkel a po setkání s paní Mayovou v podstatě vyjádřil podporu na to. Ano, děkujeme, ale to pozitivní bohužel není to, co převažuje. Když se podíváme na vyjádření Donalda Trumpa z posledních eh, týdnů a na jeho aktivity z posledních dnů, dámy a pánové, Amerika je vlastně zemí svobody. Je to vlastně země imigrace. Je to v podstatě ten obraz, který já jsem měl jako mladý člověk eh, v mysli. Já jsem to vždycky vnímal jako volnou svobodnou zemi, ale to, co v tuto chvíli probíhá, je přesný opak. Eh, ten eh, sebevražední útočník, eh, který způsobil tolik obětí, byl obdivovatelem Donalda Trumpa. Tady hovoříme v tuto chvíli o tržní svobodné ekonomice. Teď ale Donald Trump se rozhodl, že prostě už nebude podporovat smlouvy a dohody o volném obchodu. My chceme ale férové dohody o volném obchodu a chceme vysílat tento signál do světa eh, také chceme, eh, stejně jak říkala paní eh, komisářka Malström, my chceme hovořit se zástupci Jižní Ameriky, my chceme hovořit s představiteli Japonska a dalších. A ještě jako třetí příklad. USA bylo vždy vnímáno jako země, práv, eh, kteří eh, jako země, která bojuje za své lidi a která uznává eh, své veterány. A v tuto chvíli Donald Trump hovoří o tom, že vlastně týrání je zcela legitimní, ale dámy a pan, ve chvíli, kdy stát akceptuje týrání, tak se sám stává zločincem. Bylo to už dnes několikrát řečeno, hovořilo se o té možnosti nového velvyslance USA. Jednoho už tady máme, pana Faraže, ale hovoří se tady o dalším možném velvyslanci, který by k nám měl přijet. A ono to asi samozřejmě vychází asi z té velké nezávislosti Spojeného království, že jejich představitelka okamžitě jede do USA, ale ve chvíli, kdy hovoříme tady o možnosti eh, přivítání nového velvyslance z USA, který spochybňuje EU, tak těžko můžeme akceptovat jeho akreditaci. Říct přece s takovýmto partnerem nemůžeme spolupracovat. Dámy a pánové, tady hovoříme opravdu o mocenských sférách, hovoříme o tom, že my nechceme oslabovat Evropskou unii. Donald, pro Donalda Trumpa je samozřejmě eh, USA nejdůležitější a Evropskou unii a Čínu vnímá jako největší konkurenty. A proto my musíme udělat všechno pro to, abychom nebyl, nejednali roztříštěně. Je opravdu zcela zásadní zajistit jednotu v našem jednání v následujících měsících. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pokud mi dovolíte, tak bych ještě ještě řekla následující. Když se podíváme na historii USA, když se podíváme na historii Spojeného království, tak mě vždycky napadne Roosevelt a Churchill. To byli politok, politikové, kteří opravdu vždy bojovali za svobodu proti totalitárním eh, režimům, proti národním egoismům. A my se nemůžeme zaměřovat na tyto věci. My chceme svobodu, my chceme práva. Reagan a Thatcher dostali na kolena komunismus. Ale nemůžeme se dívat egoisticky, dí, nemůžeme se dívat egoisticky na to, co je nejdůležitější a nejlepší jen pro nás, pro jednu zemi. My se musíme dívat opravdu na celý svět a musíme se řídit těmi lidmi, kteří bojují za svobodu a práva všech lidí. Donald Trump a Theresa May jsou příkladem národního egoismu a nezastupují, nepředstavují to, o co nám jde. Dámy a pánové, svět se zcela zásadně mění a já bych proto byl velmi rád, aby z Valety vyšel opravdu zcela jasný signál. Hovořil o tom také Donald Tusk. Lepénová říká, že EU je protektorátem USA. To je to, co říká Lepen. A já si myslím, že ve Val ukázat, že tomu tak není. My musíme jednat jednotně a my musíme také zcela jasně říct, za jakými hodnotami si stojíme. Děkuji, děkuji, pane Webre. A teď bude hovořit pan Pitela za sociální demokracii. Děkuji, děkuji, pane předsedo buďme k sobě upřímní. Mnoho, mnoho z nás si myslelo, že Donald Trump je vlastně v podstatě takovým vtipem, takovým žertem. Nicméně v tuto chvíli se Trump přeměnil už v noční můru. Nesmíme to podceňovat, protože vždycky, když jsme v průběhu historie někoho podceňovali, tak se potom z toho uh, stal diktátor, který stál za mnohými krveprolitími. A stejně jako řekla paní Mogheriniová, v tuto chvíli my samozřejmě chceme udělat všechno pro to, aby spolupráce mezi USA a Evropskou unii byla co nejlepší. E, je samozřejmě jasné také, že mnoho z nás obdivuje e, USA a v našich dějinách tomu tak prakticky vždycky bylo. Měli jsme velký obdiv vůči USA a i z toho důvodu je tak bolestivé sledovat to, co dělá Trump. Co jde v podstatě o frontální útok na naše hodnoty, na nás jako Evropskou unii. Manfrede, ten, tento imigrační, protiimigrační dekret, který je tak eh, diskriminující vůči některým muslimským státům, nemá vůbec co dočiní s terorismem, nemá co dočiní s řízením eh, hranic. To je prostě jedna velká lež. Ale eh, on v podstatě má dvojí metr. Je třeba hovořit opravdu upřímně, protože občané to musí vědět. Tady hovoříme opravdu o frontálním útoku na azylovou politiku, je to frontální útok na právní stát, je to frontální útok, který se přidá ke k tolika dalším jiným eh, aktivitám, jako například eh, stavbě té vysoké zdi mezi Mexikem a USA. Tady v podstatě jde o virus nestability, který se v tuto chvíli šíří po celém světě. Dámy a pánové, eh, já v tuto chvíli říkám, nesmíme, nesmíme to podceňovat a musíme, musíme podporovat eh, ty lidi, kteří se chtějí dostat oprávněně a legitimně na území USA. Ve chvíli, kdyby tento velvyslanec USA, vracím se k tomu, co říkal Martin Weber, byl jmenován, no tak v podstatě to bude opravdu eh, osoba non grata. Eh, paní Mejová a e, vládě e, Spojeného království bych pouze rád řekl, nehrajte s nimi tu hru, nebuďte součástí e, této hry, nestaňte se součástí toho trojského koně, jehož účelem je zničit Evropskou unii, nedělejte to. Členské státy samozřejmě mají tu volbu účastnit se této eh, hry, ale zároveň také by měli spolupracovat se všemi svými velvyslanci, aby se dohodli na společném postupu. Ono by to bylo také symbolicky důležité, protože dokud se ty věci nezmění, tak bychom opravdu neměli, neměli eh, zvát Donalda Trumpa na území Evropské unie. Ale dokud on nezmění, dokud on nezmění svůj postoj, tak prostě Prostě naše hranice musí být pro něj zavřené. A za EKR eh, e pan Kamal, prosím, máte slovo. Děkuji. Podle studie Kejtského institutu eh, velmi respektovaného amerického think tanku od roku 75 na americkém území nebyl zavražděn žádný americký státní příslušník státním příslušníkem jedné z těchto sedmi zemí. A to je to nejdůležitější. Tady eh, samozřejmě hovoříme hlavně o právním státu, o základních právech, které je třeba eh, hájit. A to se netýká jenom eh, muslimů, to se týká i křesťanů, to se týká úplně všech a proto je třeba jaksi vyslat ten jasný signál. Eh, nebo to, co se v podstatě říká, tady je, ho, je třeba hovořit v podstatě o těch věcech tak, jak jsou, protože ve chvíli, kdy budeme pokračovat v této retorice, tak jenom nahráváme do koret Daeši. my jim budeme jenom nahrávat do karet, protože oni v podstatě využívají ty stejné argumenty ve chvíli, kdy se snaží nabírat nové příznivce. Ale tady tou skutečností je to, že američané volili toho kandidáta, který říkal, co si myslel. A teď ten jejich kandidát, který zvítězil, dělá to, co slíbil. To znamená, že my musíme akceptovat, že tento prezident a jeho politika je důsledkem narůstající nespokojenosti ne pouze v Americe, ale ve všech koutech světa. To znamená, tady v tuto chvíli mainstreamové politiky, kteří zastávají stejnou politiky na obou stranách Atlantiku. Oni tudíž v tuto chvíli jednají na základě demokratického zvolení. Ma, nabízejí samozřejmě velmi zjednodušená řešení. Ale ve chvíli, kdy my v tuto chvíli vyjadřujeme tedy naše znepokojení nad protiimigračním dekretem Donalda Trumpa, tak je třeba si uvědomit, že tady to je politika, která se v podstatě tuto chvíli objevuje skoro úplně všude. Tady ve chvíli, kdy budeme jaksi asilovou politiku a migrační politiku vnímat tak jako dnes, tak eh, podstatě budou mít úspěchy i nadále další politikové, kteří se vyjadřují stejně eh, ve Francii, v Nizozemsku a jinde. To znamená, že ve chvíli, kdy ti mainstreamoví politikové v podstatě se budou chovat k těm, eh, kteří s nimi nesouhlasí nebo jsou v opozici takovýmto způsobem, no tak v podstatě prostě to bude nadále takhle pokračovat, dokud se neobjeví někdo, kdo nenabídne řádnou alternativu alternativu. To znamená, zeptejme se upřímně sami sebe, co je efektivnější protesty a nebo e, eh, diplomacie. To znamená, tady máme v tuto chvíli e, americkou vládu. Máme tady ten protiimigrační dekret, který v podstatě vůbec jaksi nezohledňoval nějaký, nějaké dalekosáhlé dopady. Všechno to, co v tuto chvíli eh, se činí, neposílí Ameriku, rozhodně neudělá Ameriku větší a silnější. Bude to samozřejmě, eh, nebude to nahrávat nikomu, eh, nikomu řádnému do kare. Děkuji. Děkuji. Dobrý den. Vítám zde hosty a teď pan Filoštov za skupinu ALDE. Děkuji. Já jsem chtěl uh, slyšel jsem si komentáře a také jsem slyšel to, co říkal pan Kamal. Já bych chtěla říci, že nejprve říkáte, že něco vlastně nebylo učiněno, ale pak jste říkal, že vlastně to musíme, že s tím musíme souhlasit, protože byl zvolen za prezidenta. Ale tak to není, že když je někdo zvolený za prezidenta, tak může spochybňovat eh, základní lidské hodnoty nebo hodnoty USA. Byť je to zvolený prezident i s tou většinou, ale on nezískal vlastně ani tu většinu hlasů. Musí mm, zkrátka respektovat eh, americkou ústavu a americké soudnictví. A to jsem vlastně chtěla říct na úvod svého projevu. Někteří lidé v USA říkají, no ale tak bude, budeme bezpeční, budeme v bezpečí, ale to je, ne, to je nesmysl. Od roku 1975 byli všichni teroristé v USA buď z Egypta, z Jižní, a, a, z Jižní Arábie nebo z Libanonu a žádná z těchto zemí není na tom seznamu mezi těmi sedmi zeměmi. Takže od roku 1975 eh, tam vlastně žádný terorista z těchto sedmi zemí do USA nepřišel, takže se jedná o čistou diskriminaci. Navíc je to i vlastně v takovém tom širším významu, protože se nejedná pouze o zákaz lidí s určitým náboženstvím, s určitou vírou. Je to vlastně navíc něco, co rozmechává populismus a to činí administ- eh, mm, Trumpova vláda. On si vlastně vybral pana Faraže jako svého mluvčího zde pro Evropský parlament, ale eh, navíc se také jmenovat i pana Maloka velvyslancem při EU a navíc také Steve Bannon, který je teď součástí eh, Bezpečnostní rady USA, je člověk, který otevřeně říká, Chceme, aby celou, celý svět vlastně ovládlo pravicové hnutí, které, abychom se zbavili Evropské unie, aby Evropská unie skončila. No a mm, my zde, to je vlastně taková pátá kolona, protože uh, oni spolu spolupracují a také pan Faráš vlastně se s ním pravidelně mm, schází. Tak oni společně eh, plánují, jak má být Evropská unie v těch nadcházejících letech zničena. Já si myslím, že to je opravdu velké riziko, abychom eh, se v Evropě vozili na té vlně eh, populismu a nacionalismu. Už to přece známe z minulosti, už to přece víme, jak to bylo ve 20. století, eh, že, že to opravdu nebylo řešení pro náš kontinent vedlo to k těm nejhorším zvěrstvům, které se v Evropě odehrály. Tato zvěrstva mají na svědomí 20 milionů obětí v Evropě a v Evropě snad nenajdete jedinou rodinu, která by neměla dědečka nebo pradědečka nebo dceru nebo nějakého člena rodiny, která by nebyla vlastně obětí těchto nacionalistických hnutí. A z toho důvodu právě vsto- eh, jsme vytvořili Evropskou unii, abychom toto všechno překonali, abychom vytvořili kontinent míru já mám teď pocit, že americký prezident nedělá to, co eh, dělají ostatní, nebo co by měli dělat. Trochu se chová jako pan Roosevelt, který chtěl být vlastně um, vůdcem světa. Já si myslím, že on teď vlastně bojuje proti solidaritě a proti toleranci. Teď se nacházíme ve velice v podstatě existencionální chvíli pro Evropskou unii buď chceme se překlonit k autokratickému Putinovi, nebo v Americe k panu mm, Trumpovi, který má populistické nacionalistické názory, nebo mm, v jedné části světa bojujeme s radikálními islamisty, ale mm, můžeme učinit jednu věc. Můžeme se semknout, sjednotit a reagovat na to jako jednotná Evropská unie. A já tedy Vím, že pan, eh, pan Tusk napsal dopis, který podporuji, ale to nestačí. Myslím si, že všichni evropští politici by se měli semknout a povstat proti této eh, vlně nacionalismu a mm, těchto jevů, které nás chtějí jako Evropskou unii zničit. Děkuji. Děkuji nyní paní Zimmer za skupinu GUE. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát. Dnes určitě nebudeme hovořit poprvé ani naposledy o politice USA, eh, konkrétně s politikou pana Donalda Trumpa. Děkuji paní Mogheriniová za to, že jste tady hovořili také o té souvislosti s tou dobou, kdy vlastně byl vydán tento protiimigrační dekret nasměrován proti muslimům ze sedmi zemím. 27. leden. To není náhoda, protože to všechno má za sebou zcela jasný systém. V ten stejný den došlo také k urážce demokratického poslance, protože on te- tehdy vzpomínal úmrtí eh, svých eh, příbuzných v německých koncentračních táborech a dal to také do souvislosti s tím, co se stává, když eh, jiné státy zavřou hranice těm, kteří utíkají před smrtí. A to je přesně ten způsob rozpravy, které budeme muset vést. A tady ale musíme mít v tomto jasně. Pokud chceme my dokázat, že náš systém, že Evropská unie může nabídnout alternativu, toto pohrdání lidmi. Proti tomu musíme vystoupit, ale my musíme také dokázat, že jsme lepší. A my už jsme také na to odkazovali v jednom tweetu, že Evropská unie je opravdu tím bezpečným domem pro migranty. Ale není, není, opravdu není tomu tak. To znamená, že dobrá, eh, můžeme se vyjádřit proti pohrdání Donalda Trumpa, ale musíme, se, musíme to dokázat také konkrétními činy. Musí musíme, nesmíme být vnímáni jako stělesněné zlo, musíme být vnímáni tak jako ti, kteří jsou vázáni svými hodnotami a nabízejí také bezpečný dům. A já se ptám, co by se bylo bývalo stalo po roce 1945 eh, s evropskými eh, zeměmi, kdyby právě ty, ti uprchlíci, kteří utíkali před národním socialismem. Co by se bylo bývalo stalo, kdyby nebyli jim nebylo uh, někde nabídnuto přístřeší. Co by se jim stalo? Co by se stalo s všemi těmito uprchlíky před i po 1945? A nad, nad tím je třeba se zamýšlet. To znamená, pokud chceme se k tomu nějakým způsobem postavit, tak se musíme tomu postavit nějakými konkrétními činy. Musíme ukázat, že máme co nabídnout. A chci také říci zcela na závěr, to, co mi v posledních dnech dalo naděje, naděje je to, že v den jeho uvedení do funkce a několik dní poté tisíce, sto tisíce žen na celém světě vyjádřilo svou nespokojenost, své jasné ne proti jeho politice, která je velmi proti, protiženská, diskriminační vůči tolika různým lidem, eh, diskriminační eh, vůči lidem, eh, kteří jsou jiného vyznání, jiného náboženství, jiného pohlaví. To znamená, že pokud my chceme bojovat proti Trumpovi, tak musíme bojovat, ale také s naším příkladem. To znamená ukázat, že jsme jiní. To znamená, musíme udělat všechno proto, aby například americké zbraně se dostaly pryč z našeho území, protože některé zbraně jsou ještě pořád na území Německa. Děkuji, děkuji a Iska Keller za zelené. Děkuji. 45. prezident USA zcela jasně otevírá novou kapitolu v historii USA, také v historii demokracie jako takové. A buďme k sobě velmi jasní. E, tento zákaz pro sedm e, států je jasným diskriminačním aktem zaměřeným na muslimy. I když se to nedotýká samozřejmě pouze jen muslimů, i když se to netýká také všech mas- muslimů. Je to prostě akt proti lidem jiného vyznání. A kdo by si byl mohl vůbec představit, že se něco takového stane. Protože my samozřejmě vycházíme z toho, že tato práva a svobody, které máme, jsou samozřejmé. Kdo by se byl vůbec mohl představit, že tato práva a svobody najednou se mohou vypařit tak rychle zmizet. To je přesně ten způsob, jakým liberální demokracie mizí. Opravdu mizí a umírá na základě takovéhoto dekretu. Protože tady hovoříme o náboženské svobodě jako o jednom základním stavebním kamenu není. A co zůstalo z tohoto amerického snu a jak rychle se rozplynul. Ale to je přesně to, o co jde. Všechna ta práva, všechna, všechny ty svobody, které my považujeme za samo, samozřejmé, nejsou samozřejmé. Musíme za ně bojovat, musíme za ně bojovat opravdu každý den, protože demokracie není něčím, co jenom se v podstatě objeví v ústavě a konec. Musíme se za ní eh, postavit a musíme za ní bojovat opravdu na každodenní bázi. A tady v Evropě říkáme, jak jsme hrdí na to, že žijeme v Unii, která vychází z principů svobod a právního státu, ale já se ptám, děláme opravdu dostatečně proto, aby tyto hodnoty byly chráněny. Neděláme také něco proto, aby docházelo k restrikcím eh, při přecházení našich eh, hranic. Dokonce i tady eh, v tomto parlamentu nedochází k diskriminaci na základě toho, odkud lidé pocházejí schází a co s tím děláme. Každý z nás, každý z nás, včetně vlád členských států, se musí zcela jasně vyhranit, zcela jasně musí říci, jaký zastávají postoj. Jsou pro nenávist a válku, anebo chtějí stavět eh, mosty a chtějí podporovat demokracii. My ale potřebujeme silnou Evropskou unii a proto musíme také jednat jednotně. Musíme ještě pořád eh, bojovat s důsledky hospodářské krize, musíme budovat nová pracovní místa a musíme chránit mezinárodní právo veřejné, protože není moc lidí na světě, kteří by toto právo chránili a musíme tímto způsobem vystupovat i na úrovni OSN a jiných států. My se musíme postavit Donaldu Trumpovi, musíme říci, že práva, svobody a právní stát to jsou ty naše základní hodnoty. My se musíme perát za spravedlnost a tyto hodnoty, ale nemůžeme o tom pouze hovořit, musíme opravdu také jednat a musí se to odrážet úplně ve všech našich aktivitách. Protože všichni víme, odkud přišly ty základní principy svobody. Francie to předala USA a my musíme v tuto chvíli tyto hodnoty chránit úplně všude. Na Lampeduze, na Lesbosu, úplně všude. Všude musíme chránit lidi, musíme chránit jejich práva a svobody. A Evropská unie musí být tím příkladným regionem světa. Musí ukázat, že, že práva a svobody platí pro všechny a nesmíme být diskriminační vůči lidem jiného vyznání, eh, jiné sexuální orientace a tak dále. Děkuji, bojujme za naše hodnoty. Děkuji, pan Farage. Eh, říci, že jste všichni velmi rozlobení dnes odpoledne a nepochybuji o tom, že události z USA z poslední doby pro vás jsou velkým šokem, ale možná máte pravdu. To, co se děje, někdo dokázal dodržet své volební sliby, svůj volební program. Nastoupil do úřadu a během jediného týdne prostě řekl, že splní to, co sliboval svým voličům. Tomu se říká pravá demokracie, na rozdíl od toho, co máme v EU, kde nevolení komisaři, jako komisařka Mogheriniova, mají výsadní právo navrhovat právní předpisy. Je to tedy velký šok, že Eh, skutečně zvolený demokrat dělá to, co si přece vzal. A zcela jistě to šokem být musí. Eh, a tady tento, tento parlament má institucionální funkce, stejně jako komise a z úcty ke komisi, ale také na základě eh, běžné zdvořilosti. Musíme být zdvořilí. A právě z institucionální úcty k pravdě my snad porozumíte, že způsob vytváření zákonů v EU je nevolená komise která má výsadní právo navrhovat právní předpisy. Pokud se mýlím, prosím, vyhoďte mě právě teď tady na tomto místě z tohoto parlamentu. Vážený pane Faráži, já vás žádám, abyste prokázal trochu zdvořilosti a respektu. Ano, samozřejmě veškerý respekt, ale zcela jistě i vy budete respektovat práva vůdce strany, která vyhrála evropské volby ve Spojeném království v roce 2014. Zdá se mi, že se veškerou protitrampovskou retorikou, která přichází odevšat, eh, tady hovoříme o skutečné povaze evropského projektu a tím je naprostý antiamerikanismus. Trump je motivován, aby chránil USA před islámským terorismem, zatímco to, co se děje v této sněmovně a mezi vládami kolem Evropy, je, že vy ty, tyto lidi přivítáte do vlastních domovů. Prosím, alespoň na chvilku zvažme fakta. Kromě těch hyperbol a hysterie. Eh, Donald Trump neudělal nic jiného, než vzal sedm zemí, eh, které identifikoval sám prezident Obama jakožto eh, zdroje rizika pro USA. Sám Obama již zavedl závažné prověřování a Trump řekl, že toto ještě jednou prověříme, zda je možné to použít. Ale zeptám se vás, pana Provštata, a všechny, kteří tady voláte v takové zlosti, kde jste byli, když Obama v roce 2011 zabránil každému Iráčanovi vstoupit na půdu USA pro, po šest měsíců. Proč jsem neslyšel žádnou kritiku ani od komise vůči Saudské Arábii, Kuwaitu, které nepřijali jednoho jediného uprchlíka ani e, přemístěného, přesídleného ze Syrie. A jak je možné, že na výročí holokaustu minulý pátek tady ani jeden z vás nekritizoval 16 zemí ve světě, které eh, zakazují izraelským židům, aby se do těch zemí vrátili aspoň na dovolenou. Eh, co je to jiného než pokrytectví? Musíme toto předložit poslancům parlamentu, abychom byli všichni konstruktivnější všichni trváme na tom, že jsme demokraté, říkáme to, teď máme šanci to prokázat v praxi. Pozvěme prezidenta Trumpa, aby vystoupil zde v Evropském parlamentu. Jako demokrati s tím jistě budete souhlasit. Co potřebujeme? Potřebujeme otevřený dialog s nově zvoleným nejmocnějším mužem světa. A eh, pak takovéto odmítnutí mě můžete vmést do, prá, do tváře, že jste takový antidemokraté, jak jsem si o vás vždycky myslel. otázkou je, děkuji, děkuji pane Proštate. A nyní ANF. E President, Mr. Žaný pane předsedo, pan Tusk nedávno zaslal do USA Eh, nebo řekl, že USA je vlastně stejnou hrozbou pro Evropskou unii jako Rusko nebo jako islámský stát, tak já nevím, jestli pan eh, eh, Tusk netrpí nějakými úzkostními stavy, které ho otrhávají od reality. Prezident Trump zkrátka dočasně pozastavil příchod eh, lidí z určitých zemí, které už jeho předchůdce pan Obama identifikoval, a už to říkal můj předchůdce, ehm, že ehm, identifikoval jako země, které jsou nebezpečím pro bezpečnost USA. A zkrátka se jedná o kontroly. Myslím si, že je to naprosto v pořádku a platné. V Evropské unii zde přímo teď eh, Eh, vlastně mm, máme, mm, trpíme tím, že nemáme dostatečné kontroly v Bruselu, Nice, eh, v Paříži, v Berlíně. Tam došlo k ztrátě mnoha lidským životům a také k velkému utrpení. Eh, Trump řekl, že Evropská unie je taková vlastně velice, že je tady chaos, že je tady zmatek. Je to pravda. A to, že zde vystupujeme proti panu Trumpovi, to je pouze pokrytectví. Už to říkal pan Faráš, kde, kdo, kdo protestoval, když eh, vlastně došlo už předtím eh, k, určitému, k určitému omezení lidí z určitých zemí? Neměli bychom ohrožovat eh, občany v Evropské unii tím, že vlastně zde nemáme dostatečné kontroly těch lidí, kteří sem přicházejí. Takže apeluji na pana Tuska i na další, aby vlastně následovali to, co zavedl pan Trump, ať máme kontroly na hranicích, ať ti nebezpeční jsou za hranicemi. A nejedná se pouze o těch sedm zemí, ale těch zemí je mnohem více. Mm, jsou to země, které jsou odpovědné za to, že do Evropské unie přicházejí nelegální migranti. Ještě eh, procesní námitka, prosím, říká pan předseda. Děkuji za slovo. Když eh, jsem, jsme slyšeli eh, projev pana Faráže, tak chci říci, že bychom měli uh, uč, jak si umravnit ty, kteří uh, vlastně se projevovali hlasitě při tom projevu pana Faráže. Ano, pan Atereč, prosím. Já Eh, ano, můžeme tedy říci, že nyní pan Papadakis zná za nezařazené minutu a půl. Nemám. Já vím, že tady v tuto chvíli dochází k, velkým, k velkému roztříštění. Vidíme také, k jakému nebezpečnému vývoji v tuto chvíli dochází. Vidíme, že opravdu v tuto chvíli dochází k pranířování milionů uprchlíků, jako v podstatě obětí kapitalismu. A přesně vidíme, co dělají vlády. A Amerika, americké firmy budou přesně těmi, kteří z toho budou těžit nejvíce ekonomicky, z toho budou nejvíce více těžit. Podívejte se také, co dělá Čína. Podívejte se, kolik eh, států se snaží přiblížit eh, Ruské federaci. Jsme svědky událostí, jako je Brexit. A to je přesně také reakce na ten eh, kapitál. To znamená, v tuto chvíli je třeba vnímat tu nespokojenost, která panuje mezi našimi občany. Je třeba vnímat, jak si to, jaké dojmy, jaké pocity mají oni. A je třeba vyjádřit zcela jasné ne proti tomuto eh, novému jednání kapitálu, proti síle eh, kapitánu Musíme uzavírat nezávislé, eh, nezávislé dohody, nezávislé na kapitálu a na národních korporacích. Děkuji. Děkuji a v tuto chvíli paní vysoká představitelka, paní Mogheriniová. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za vaše laskavá slova. Já si myslím, že pokud budeme respektovat úlohu své funkce a já tady budu respektovat, tedy, pardon, komisi, tak eh, a pokud ehm, budete respektovat i mou osobu, tak je to vlastně respekt Evropského parlamentu, protože Evropský parlament mě také dal mandát a také Evropská rada, respektive ministři zahraničí, kteří jsou vlastně volenými zástupci, takže by měl se být respekt. Myslím si, že ve Spojeném království jsou opravdu ohled, trošku zmatky ohledně toho, jak to v Evropské eh, unii funguje a i jinde. USA jsou velkou demokracií, Amerika se bude muset vypořádat s tím, eh, jak si to tam teď nyní eh, rozdělila, jak musí se s tím vypořádat. Hmm, každý má svou krizi. Toto je americká krize a američané si musí svou krizi sami vyřešit nějakým způsobem. Nejprve, co se týče těch ehm, nebezpečných eh, rozkolů a toho rozštěpu v Americe, mohu eh, říci, že jsem přesvědčena, že naše američtí přátelé naleznou cestu z krize a z těchto napětí a že budou i nadále tou skvělou zemí, jak, eh, jakou známe, většina, jakou většina z nás lidí. Byla to vždycky skvělá země a bude i nadále skvělou zemí. Na nás není to, abychom eh, řešili nějaké současné kontroverzní věci, které se odehrávají v USA, ale musíme si jasně uvědomit, kde stojíme my. Musíme si upevnit své hodnoty, své zájmy a musíme se jich také držet. Musíme je pravdivě dodržovat a myslím si, že ti, kteří eh, o tom hovořili, měli pravdu, že musíme mm, se těm zásadám pravdě vyhlásit. Musíme být silní a musíme také prokázat eh, vedoucí úlohu. Protože jinak eh, se může stát, že na té cestě ztratíme jednoho důležitého partnera. Nicméně, tím víc bude důležitá naše vůdcovská role, bude nutná, bude nezbytná. Všude po celém světě, ať už je to náš region, ať je to ten nejvzdálnější region, tak všichni sledují, co dělá eh, Evropská unie. Možná Spojené království to tak nepozoruje, ale všichni k nám vzhlížejí jako k určitému referenčnímu bodu, co se týče multikulturalismu, svobodného obchodu, lidských práv, respektu. A pro nás to není pouze respekt v rámci eh, lidský, eh, evropských orgánů, ale v rámci lidských vztahů. Italové by řekli termín humanismus, nevím jak. Já si myslím, že Evropané zkrátka mm, chtějí humanismus. Někdy se nejsme úplně jistí, kým vlastně jsme, kým chceme být. A já bych ještě řekla, že skvělí, někteří skvělí američané, naši přátelé, nám nedávno připomněli, když byli jste v Bruselu, že Evropa by měla věřit v sebe, a já si myslím, že teď je právě ta správná chvíle pro nás, pro Evropany, abychom si uvědomili svůj vlastní potenciál, abychom se chopili své odpovědnosti v této historické chvíli. A abychom opravdu byli tou silnou kotvou, kterou svět v současnosti potřebuje. A mm, musíme být e, vlastně tímto i sami pro sebe. Napadla mě jedna paradoxní situace. Zítra zde bude premiér z Libie, pan Chráš. A to pozvání vlastně přišlo dříve, než byla vydána ta vyhláška. On přijede sem do Libie, bude zde hovořit o té krizi a bude zde hovořit zde v Bruselu. Eh, když si někdo postaví zeď, tak možná může mít pocit, že je v bezpečí, ale v podstatě se sám za tou zdí, eh, jak se zabetonuje. Já si myslím, že většina Evropanů není taková, že chceme nadále Eh, hledat své hodnoty a chceme spolupracovat a chceme dávat přednost spolupráci před konfrontací. Myslím si, že na to můžeme být hrdí a že na to můžeme dále pracovat. Děkuji. Děkuji, paní místo předsedkyně, paní vysoká představitelko Mogheriniová a děkuji také všem.